Dámy a pánové, pane komisaři Pibalksi, eh, vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za to, že, se, že zaujíte svá místa. V tichosti chci vás zde přivítat za výbor pro rozvoj a podvýbor pro lidská práva zde v Evropském parlamentu na této schůzi eh, s příslušnými výbory národních parlamentů ohledně podmíněnosti v oblasti lidských práv v rozvojové politice. Já jsem ještě chtěla upřesnit několik věcí. Máte tyto modré listy před sebou. My normálně nepracujeme s modrými listy. A proto tento modrý list slouží k tomu, abyste požádali o slovo. A to proto, že není dost času na to, abychom tyto informace dali zpracovali. Takže když budete chtít eh, i hned eh, slovo, zvednete ruku. Pokud budete chtít slovo mm, tedy s nějakým časovým odstupem, eh, tak použijete tento modrý list evropští poslanci nikdy nevyplňovali tyto modré eh, dokumenty, tyto modré listy a byla by možná tedy zbytečné eh, ztrácet eh, čtvrt hodiny času, ale tedy pokud chcete slovo, prosím přihlašte se i zvednutím ruku. Já se jmenuji Michelle Strifle, jsem první místopředsedkyní výboru pro rozvoj v Evropském parlamentu. Je pro mne velikou ctí, že spolupředsedám této schůzi s kolegyní Barbarou Lochbiller, která bude tedy předsedat při druhé části této schůzi. Paní Barbara Lochbiller je eh, předsedkyní podvýboru pro lidská práva. A já bych zde chtěla přivítat zejména delegace z národních parlamentů, které jsou přítomny na této schůzi a doufám, že diskuze, které nás dnes čekají, budou účinně přispívat k našemu lepšímu vzájemnému poznávání, k hlubší spolupráci mezi našimi institucemi a pokud možno také k lepšímu slaďování a vyšší konzistentnosti mezi politikami, které jsou vedeny jak na národní, tak na evropské úrovni v oblasti, která nám přísluší. Jak už je napsáno v pořadu jednání, tato schůze bude rozdělena do dvou částí. Ta první se bude věnovat eh, tomu, zda podmíněnost oblasti lidských práv je překážkou při snižování chudoby a ta druhá část se zaměří na účinnost podmíněnosti v oblasti lidských práv v prostředí charakterizovaném eh, více dárci. Tato schůze bude uzavřena závěry ohledně úlohy Evropského parlamentu a úlohy národních parlamentů při stanovení a dozoru nad eh, podmíněností v oblasti lidských eh, práv. Ještě bych zde ráda přivítala pana Andrise Pibalkse, eh, pana komisaře pro rozvoj, který bude zde hovořit za komisi. Pane Pibalksi, předávám vám tito slovo. No, no. Ale můžete také si ještě nechat nalít kávu. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, zástupci vnitrostátních parlamentů, paní předsedkyně, jsem velice rád, že jste mě dnes přizvali na toto zasedání. Jsem velice rád, že Evropská, Evropský parlament uspořádal toto meziparlamentní slyšení. Je to velice důležitá otázka pro rozvojovou politiku, kterou budeme řešit v následujících letech. Pro začátek začnu citátem ze zprávy OSN o svobodě, která říká, že lidstvo nebude požívat bezpečí, nebude mít, ne, se nebude cítit bez rozvoje. A zároveň, že rozvoj je provázán s bezpečností a že e, se neobejde bez dodržování lidských práv. Z toho vyplývá, že zde nemůže existovat žádná rozvojová politika OSN bez bezpečnosti, zároveň bezpečnost je spojený, je propojený s rozvojem a lidská práva, dodržování lidských práv musí být pevně zakořeněno eh, ve, eh, v celé spolupráci. Je zde se snažíme postoupit dále a chceme dát lidským právům lepší místo nebo takové místo, které si zasluhují. Máme určitou vizi, kterou jsme formulovali v novém dokumentu Agenda pro změnu. Je to nový dokument Komise pro rozvojovou pomoc je zde strategický přístup pro vymícení chodoby, chudoby. Jsou zde lépe zaměřené s programy na lepší zprávu, na dodržování lidských práv, také na e, udržitelný růst v rozvojových zemích. Nicméně také tento dokument se dívá na zdroje. Je důležité, aby všechny zdroje EU byly nacíleny tam, kde mají nejlepší e, užitek a kdo chápe lépe tyto vize, je důležité využívat naše zkušenosti, zkušenosti s demokracií a zkušenosti s právy. Není to pouze nějaká romantická vize, je to spíše pragmatický přístup. Jde o to, aby zde byla takzvaná inteligentní podmíněnost. Pokud se poučíme například ze, z událostí v severní Africe, tak lidská práva a dobrá zpráva musí být eh, šířeny a musíme také podporovat to, aby eh, se jim dařilo. Takzvané arabské jaro mělo velké dopady co se z toho můžeme poučit? Jaký pragmatický přístup se můžeme naučit? Vidíme, že ta stará stabilita už dnes neplatí, všechno se mění. Ještě předtím, než se e, vyjádřím podrobně o některých věcech, tak chci zdůraznit některé věci. Za prvé, podmínka nebo podmíněnost není výmluvou k tomu, abychom e, přerušili pomoc. Eh, je, jde o to, abychom pomáhali lidem, kterým, kterým by ta pomoc jinak byla odmítnuta. Je však důležité zvyšovat kapacity a také závazky. Je také důležité, aby všechny země, které se toho účastnily, eh, dodržovaly tyto podmínky. Musíme se také soustředit více, abychom eh, upozorňovali na důležitost demokratické vlády a obecně lidských práv. Za druhé, Nejde o to, abychom někoho poučovali, jde o to, abychom se navzájem všichni učili od sebe a abychom navzájem um, dodržovali stejné hodnoty. Bude to chvíli trvat, než uh, uvidíme výsledky. Často trošku přeceňujeme to, co, čeho můžeme dosáhnout eh, v blízkém horizontu. Ale naopak zase někdy třeba, třeba podceňujeme to, čeho by bylo možné dosáhnout v delším horizontu. Evropská unie nikdy nebude lhostejná k tomu, že někde dochází k porušování lidských práv. Musíme zachovat rovnováhu mezi preventivními a, opatře- a reaktivními opatřeními v naší politice. Proto potřebujeme e, e, určitá opatření, která budou mít více rozměrů, abychom se vypořádali s porušováním lidských práv. Dnes pohovořím o čtyř rozměrech. První je politický dialog, dále finanční a technická spolupráce pro osvětu a také určité, určitá restriktivní opatření. Všechna také ústí ve čtvrtý rozměr, což je koherence. Co se týče toho prvního rozměru, politický dialog. Politický dialog s partnerskými zeměmi je naprosto zásadní k tomu, abychom dokázali zaručit, že zde bude právní stát, dodržování lidských práv a že se tyto otázky budou systematicky řešit na státní úrovni. Náš dialog eh, vychází z komplexního systému. Máme zde eh, dialog, který je jednak eh, strukturovaný, jednak i ad hoc. Dále jsou zde různé konzultace. Prostřednictvím tohoto dialogu můžeme identifikovat problémy už v brzkém stádiu. Politický dialog musí být veden pravidelně a systematicky. Musí také zapojovat i zástupce občanské společnosti. Takové, o tom hovoří i třeba plán pro, um, pro rovnost mužů a žen, který přijala Rada v roce 2010 velká eh, také velká část toho dialogu se týká rovnosti mužů a žen. Co se týče eh, porušování lidských práv, tak eh, upozorňování a řešení těchto um, problémů by mělo být až, jakousi, až jakýmsi posledním, posledním krokem, pokud už se nedá nic jiného dělat. Pokud je zde navrhována určitá opatření, určitá restriktivní opatření, tak vždy je důležité brát eh, v úvahu dopad na obyvatelstvo. Dovolte mi jeden příklad. Eh, v Zimbabve eh, asi nemusím hovořit o tom, jak to tam vypadá s lidskými právy. V roce 2010 byla pozastavena pomoc Zimbabve s určitými výjimkami, například která se týkala sociální podpory Byly zde totiž podmínky, které nebyly plněny, podmínky, které byly součástí smlouvy. Nejednalo se o rozhodnutí namířené proti obyvatelům Zimbabwe. Evropská unie pokračuje v humanitárních operacích, navíc také i nadále podporuje různé programy, které přímo podporují mm, obyvatele, zejména v sociálních otázkách. Jsou zde také různé kampaně pro o lidských právech a demokratizaci. To znamená, že restriktivní opatření by neměla oslabovat eh, podporu, která je cílena přímo pro obyvatele v praxi. Tím se dostávám k dalšímu rozměru, což je asistence. Veškeré naše rozvojové programy podporují strukturální reformy a demokratizaci vlády. Také nabízí různou eh, pestrou pomoc, například posilování kapacit pro eh, hlavní Eh, organizace ochrany lidských práv, školení, osvětu, vytváření sítí. Dále je zde také Evropský nástroj pro lidská práva a ten je zejména pro země, kde je velice malý podíl nevládních aktérů v oblasti lidských práv. Dále zde může být také spolupráce s, eh, s vládními orgány. Chceme eh, šířit hlav, hlavní principy a hodnoty, chceme chránit lidská práva a demokratické procesy. Bráníme také aktivisty v oblasti lidskoprávních činností. A také se nám daří například pomáhat nebo rehabilitovat oběti a poškozené v, v, v případech porušování lidských práv. Jsem velice hrdý na všechny tyto činnosti a jsem si jistý, že vy také. Nicméně toto všechno ještě nestačí. Můžeme učinit mnohem více. Tato agenda, eh, agenda, kterou navrhujeme, přináší ještě další činnosti. Chceme zacházet ještě dále eh, v té, v té spolupráci s rozvojovými zeměmi. Z osobní zkušenosti vím, co to znamená, když žijete ve společnosti, kde jsou lidská práva nedostatečně dodržována. Myslím si, že všichni, kdo se domnívají, že pomoc Evropské unie v lidských právech bude oslabena, se mílí. E, dále budeme také revidovat finanční výhledy a to nám dává jedinečnou příležitost k tomu, abychom lidská práva a demokracii ještě více začlenili do našich postupů. Myslím si, že eh, je důležité podívat se na priority naší agendy pro změnu. Musíme se ještě jednou podívat na nástroje, které jsou k dispozici, které používáme v každodenní praxi. Eh, rozpočtová podpora je také dobrým příkladem. Je to jedním z takových dobrých nástrojů, který nám umožňuje, jak dosáhnout klíčových rozvojových cílů s partnerskými zeměmi a tím, že se také zapojíme do dialogu se, s vládou příslušných zemí. Je také důležité analyzovat profily partnerských zemí a to, zda jsou eh, tyto země vhodné a připravené eh, k této rozpočtové pomoci. Díky těmto novým programům můžeme učinit velký krok vpřed, ale jak jsem již říkal, je důležité, aby zde existovala velká soudržnost mezi politickým dialogem a našimi programy spolupráce s rozvojovými zeměmi. A už jsem vlastně hovořil o tom čtvrtom rozměru, to je ta koherence. Je zde celá řada věcí, které můžeme učinit. Ehm, máme zde hlavní seznam čtyř priorit. Za prvé, Musíme nadále pokračovat ve strategickém přístupu, aby se existovala komplementarita mezi různými nástroji Evropské unie a je důležité to aplikovat systematicky. Musíme začít již v programovací fázi. Za druhé, profily eh, jednotlivých zemí, které při, připravují evropské delegace, mohou také využívat jako dobrý um, dobré, dobrý informační zdroj o tom, jaká je situace v jednotlivých zemích. Také jsou zde důležité, důležité monitorovací mechanismy o tom, zda se dodržují lidská práva. Za třetí, lidská práva jsou celkově um, věcí, která se projednává na valném schromáždění OSN. Týká se to i otázky prostředí z více dárců. Za čtvrté, Evropská unie je významným mezinárodním hráčem. Můžeme využít svůj vliv k tomu, abychom propagovali větší zájem o lidská práva. Členské státy a Evropská unie musí být proaktivnější v tom, jak upozorňovat na otázky dodržování lidských práv na mezinárodní scéně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, mně osobně se ten výraz podmínka nebo podmíněnost příliš nelíbí. Já chci podporovat lidi, kteří eh, to potřebují, chci vymítit chudobu. Nicméně, pokud chceme v tomto procesu pokračovat, tak je důležité, aby otázka lidských práv zůstala ve vysoko v tom seznamu priorit. Děkuji za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Chci také poděkovat panu eh, Felixovi Fernandezu Shaw za to, že eh, předloží své názory za pohled eh, SVČ ano, teď už je to. Teď už je to přesně tak, jak to má být a proto předám slovo panu Fernandezovi Šo. Behalf... Děkuji vám. Eh, promluvím i jménem eh, vysoké eh, představitelky paní Ešnové. Samozřejmě, že hovořit po panu komisaři není nic jednoduchého, poněvadž on velice pěkně eh, vám prezentovala mnohé z těch bodů, které bych chtěl říct si také já. Já bych tedy alespoň zdůraznil některé z těchto eh, bodů, které již pan komisar zmínil, zejména tedy eh, vazbu mezi lidskými právy a rozvojovou politikou a různé aspekty. Já bych také ještě řekl, že Eh, titul naší konference eh, je postaven tak, že to vypadá, že lidská práva a rozvojová politika jako by stály proti sobě. Ale já si nejsem jistý, jestli právě tak Evropská unie funguje. My se pokoušíme eh, prosazovat jak lidská práva, tak rozvoj. Tak to máme zapsáno i v Lisabonské smlouvě, která vytvořila naši zahraniční službu a já myslím, že mm, takto k tomu přistupujeme rovnoprávně k oběma těmto aspektům. A eh, je těžko tedy vycházet eh, právě z toho nadpisu, který v sobě má tento zdánlivý, eh, zdánlivý rozpor. Eh, tady bylo řečeno něco o inteligentní kondicionalitě. To je o eh, politickém dialogu, rozvojové police, strategii v oblasti lidských právech, je to o našem maximálním úsilí a eh, myslím, že můžeme říci, že kondicionalita a standardy v oblasti lidských práv že tedy bychom se neměli nechat jaksi vmanipulovat do toho, že tyto dvě věci fungují proti sobě. Ne, eh, tyto dva aspekty se navzájem podporují, navzájem si pomáhají. Za druhé, a možná ten druhý, eh, ta druhá linie je o eh, koherentnosti a komplexnosti my vlastně na tomto teprve pracujeme, snažíme se, aby jednotlivé naše akce byly skutečně koherentní a aby se zhodovaly ve svých eh, cílech. A k tomu patří redukce chudoby a také lidská práva. To spolu zase souvisí, jsou to prakticky cíle téhož typu. My eh, se snažíme Eh, neustále udržovat zhruba 40 dialogů o lidských právech eh, v eh, různých částech světa, podporujeme lidská práva v různých zemích světa. Očekáváme také brzký vznik víceletého finančního rámce. A také podle Lisabonské smlouvy se snažíme dosáhnout maximální koherentnost do eh, veškerých našich akcí, eh, kde se tak trošku překrývají eh, z odpovědností pana komisaře Pibalkse a paní Barokne Eštnové. Jde o to, aby naše instituce měly to nejlepší výsledky v oblasti lidských práv i rozvojové politiky. Jedna z těch věcí, která, kterou zmínil pan komisař, je politický dialog. Je to velice důležitý nástroj, diplomatický nástroj, který Evropská unie má a který je třeba energicky využívat v zájmu těchto našich priorit, tedy lidských práv a rozvoje politiky. V tom chceme pokračovat. Pokud se týče té inteligentní podmíněnosti, o které pan komisař hovořil, na tom samozřejmě budeme muset pracovat dále na základě čtyř kritérií o kterých také hovořil. A já bych chtěl zmínit v této souvislosti jeden konkrétní prvek, který tady předpokládám odpoledne ještě zazní. A sice já jsem eh, velice rád, že jsou zde zástupci národních parlamentů. My nyní máme vlastně jakoby nový svět nových dárců a nových aktérů. Eh, a Evropská Unie a členské země také jsou součásti, součástmi tady toho všeho. My nyní pracujeme na společných programech spolu s členskými zeměmi, eh, uvažujeme o posílení společných eh, postupech, také ve třetím světě se objevují noví dárci, noví aktéři a také Evropská unie by měla lépe spolupracovat. A Samozřejmě, že čím větší váhu budeme mít společně, eh, tím silnější bude náš hlas a na ty signály, které, eh, které eh, vysíláme. My máme velice silnou agendu, ale někdy možná ji není dostatečně slyšet a proto chceme, aby členské země a evropská úroveň, aby více spolupracovali, abychom skutečně všemu dali přiměřenou váhu. A já myslím, že to je ta nejlepší kondicionalita. To znamená, abychom veškerou váhu, kterou máme, prostě vrhli a napřeli stejným směrem. Já bych také rád vám řekl, že eh, také podporujeme eh, podobná setkávání, eh, poněvadž také v radě probíhá spolupráce mezi eh, pracovními skupinami lidská práva a pracovní skupinou rozvoj. I zde eh, vidíme eh, úsilí o spojení sil při podpoře demokracie různě ve světě. Závěrem dovolte, abych vám poděkoval za to, že jste nás, zahraniční servis Evropské unie, pozvali ano, jde o to, abychom eh, zjednodušili eh, způsoby, jakým způsobem dosahujeme eh, vyváženého přístupu a podporujeme naše priority. Děkuji vám. Děkuji. Ještě jednou bych chtěla poděkovat jak panu komisařovi, tak panu Franzušovi za jejich příspěvky, když nám předložili své názory za své respektivní instituce. Eh, za poté tedy, co promluvil pan komisař eh, pan Shaw, eh, bude následovat první kolo dotazů, které se týká toho, zda podmíněnost oblasti lidských práv je překážkou při snižování chudoby a do jaké míry jsou tyto dvě věci mezi sebou provázány, lidská práva a rozvoj a to, jakým způsobem my eh, podporujeme eh, to, aby ekonomická a sociální práva byla chápána jako, mm, podobně jako práva lidská. Eh, při dohodách o spolupráci mezi Evropskou unii a třetími zeměmi, které se zabývají těmito právy se jedná také o finanční podporu. Může dojít k pozastavení pomoci určité zemi v případě porušování základních práv a cílem je, aby docházelo ke snižování chudoby. Nicméně může dojít v takovýchto případech k negativnímu dopadu na ty, kteří jsou nejzranitelní ve společnosti, aniž by se tak eh, postihly zájmy elity a těch nejbohatších. Proto je zapotřebí, abychom hledali nějaké cílené sankce nebo inteligentní sankce. A takto tedy získávali eh, terén. Je eh, zapotřebí abychom se zaměřili tedy na eh, to, jakým způsobem eh, postihnout určité ekonomické elity nebo jakými specifickými způsoby chránit lidská práva, eh, protože prozatím nejsme schopni dostatečně zajistit tu účinnost takovýchto opatření, která máme do posud. Je zapotřebí, abychom podporovali ty nejchudší nebo ty nejzranitelnější ve společnosti a přitom abychom nějakým způsobem byli schopni postihnout země, které s námi nespolupracují, anebo je, je zapotřebí zjistit, abychom zjistili, je zapotřebí zjistit, eh, jakým způsobem můžeme podpořit respektování lidských práv, abychom pozitivně přispívali ke kultuře lidských práv, aniž bychom tím ohrozili rozvoj v daných eh, zemích. Je třeba, abychom respektovali lidská práva, aby lidská práva byla respektována i třetími zeměmi, abychom šířili kulturu lidských práv. Vzhledem k paritnímu charakteru této eh, schůze, na které jsou zastoupeny jak národní parlamenty, tak Evropský parlament, eh, bych eh, byla ráda, aby mohli promluvit i národní aktéři. A to proto, že v národních parlamentech se provádí eh, tato politika. Národní parlamenty také mohou určitým způsobem provádět eh, dohled. A chceme společně dosáhnout konzistentní spolupráce v plnění eh, dohod, které podepisujeme na mezinárodní úrovni. O tom je zapotřebí přemýšlet zejména v případech, kdy zvažujeme o možnosti pozastavení pomoci nebo finanční podpory třetím zemím. Nyní předám slovo poslancům, jak eh, národním poslancům, tak tedy evropským poslancům. Eh, v podstatě budu dávat po každé slovo dvěma národním poslancům eh, na každého evropského poslance a řečnický čas bude omezen na maximálně pět minut. Budeme Budeme tedy mít poměrně eh, velké množství času. Normálně se hovoří v Evropském parlamentu kratší dobu. Jako první promluví paní Gres. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste uspořádala tuto schůzi, která opravdu je velice důležitá. Všichni se, myslím, shodneme na tom pohledu, že Evropský že parlamenty mají zodpovědnost eh, vůči eh, zachovávání lidských práv. Legislativa existuje ve všech dohodách, které jsou, dohodách, které jsou takto podepisovány. Pan komisař už se o tom zmínil a hovořil eh, o tom v souvislosti s pomocí eh, finanční a hovořil také o tom, že je-li pozastavena tato pomoc, může trpět místní populace. Mně připadá, že tato doložka o lidských eh, právech je sice nutná, ale není ještě dostatečná. Je tu mm, zapotřebí abychom vytvořili jasné mechanismy, a za druhé je také zapotřebí, abychom měli jasné konzultační eh, procedury eh, pro jednotlivé strany. Abychom měli jasně definovaná kritéria eh, pro lidská práva i dodržování. A pokud se mohu vrátit k bodu, nebo tedy zmínit se o bodu, který nebyl zde ještě uveden, ale myslím, že sem patří, tak je to bod, který se týká otázky sociálních práv, jež jsou pokračováním lidských práv. Myslím, že je zde zapotřebí se na to konkrétně zaměřit, protože zde máme určitá obchodní pravidla, která jsou velice závazná, jsou velice jasná. A e, může například dojít k uzavření e, evropského trhu. A já bych chtěla připomenout, že na druhé straně je tu možnost tedy e, určité laxnosti nebo volnosti v sociálních právech. Je zapotřebí, aby i doložka o e, sociálních právech byla závazná. A také bych chtěla připomenout, že už jsem e, že jsem přednesla zprávu, která byla hlasována ohledně e, souvislosti sociálních práv se vnější politikou. Zodpovědnost, sociální zodpovědnost firem není pokaždé prosazována, bývá dobrovolná a za třetí bych chtěla říci, že je to otázka sankcí, e, která nakonec není e, následována e, skutečným aplikováním sankcí VTO. A jak chce tedy komise zařídit, abychom měli skutečnou, tedy skutečné, skutečně povinné klauzule o sociálních právech, tak aby eh, pravidla, která jsou vyžadována, by byla skutečně také plněna. Děkuji a předám slovo panu Stamnovi. Určitě vám špatně vyslovuji jméno. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа. Paní předsedající, dámy a pánové, Eh, jestliže eh, střed, centrem politiky se stane jednotlivec, tak eh, to je vlastně důsledek vývoje po druhé světové válce tím, že došlo v září 1948 ke schválení listiny lidských práv na půdě OSN, což měla být tečka za oním gigantickým konfliktem. To je důvod, proč v Evropě a zejména v Evropské unii není jediná země, kde by nebyla lidská práva rozvinutá. Bohužel lidská práva jednotlivce nejsou nic povinného, povin, vymahatelného. My Nyní nevíme zcela jistě, jestli legislativa může pomoci nebo nemůže pomoci lidským právům. Tady nejsou eh, garance a mm, je třeba toto nějakým způsobem zvážit. Je to otázka politiky sociální, je to politika eh, zákonodárství. My bychom měli usilovat o snižování chudoby v zemích Evropské unie. A toto úsilí vždy musí být v nějaké souvislosti s lidskými právy. Důstojný život všech občanů Evropské unie, to by měl být eh, středobod eh, veškerého úsilí. Eh, také po světě existují sociální konflikty a je to dáno tím, že lidé nemají prostředky eh, k životu a nemohou se realizovat na trhu práce. A je třeba rovnoměrněji eh, distribuovat prostředky. Děkuji. Já teď ještě poslouchám eh, tlumočení, proto vždycky nás je takové, taková chvilka ticha. A předám ní slovo panu Kašmenovi. A když jsem říkala, že máte řečnický čas pět minut, tak je to skutečně ten maximální čas. Pokud mluvíte tři minuty, je to ještě lepší. Děkuji. Děkuji za slovo. Já jsem byl zpravodajem, eh, co se týče tématu revidované dohody z Kotonu. Je zajímavé, že jak komisař, tak zástupce eh, Evropské služby pro vnější činnost eh, vlastně hovořili o vlastně měli se shodli, měli stejné názory. Já se o tom zmíním trošku z jiné strany. Pokud je podmíněnost nebezpečná nebo negativní pro Eh, vymícení chudoby, tak jak dokážeme zaručit, aby byla dodržována lidská práva? Podívejme se na země AKT, protože z je dohoda z Kotonu. A země, které by nesouhlasily s revidovanou doložkou, která hovoří o nediskriminaci eh, ohledně eh, pohlaví a tak dále v 49 zemích ze 79 zemí AKT je v současné době homosexualita trestná a e, dokonce tam e, jsou tresty smrti. A v Africe je také v mnoha zemích homosexualita trestná. To znamená, v tomto dialogu se můžeme říct, čeho se nám podařilo dosáhnout. E, v dialogu se s, parlament, s parlamenty jsou členové zemí AKT, někteří členové zemí AKT stále odmítají vůbec hovořit o takových otázkách, o lidských právech. Takže je zde dohoda s Kotonu, která je však v podstatě bezzubá a která eh, kde, kde vlastně jejíž ty doložky o pozastavení pomoci nikdy nebyly použity. Máme zde posilování kapacit, o tom už jsme slyšeli, ale v těchto zemích eh, jsou organizace, které mají chránit lidská práva, třeba eh, ženská práva nebo práva homosexuálů, ale tyto organizace jsou v těch zemích zavírány, rušeny. A já se proto ptám komisaře i Evropské služby pro vnější činnost, co teda, co tedy můžeme dělat, když ty země nám nenaslouchají a kdy oni nenaslouchají tomu tlaku, který na ně, který na ně vynakládáme. Takže je zde revidované nařízení, které se týká dohody z Kotonu, ale já si myslím, že eh, mohu říci, že toto není konečný, konečná výměra názorů. Hovořili jste o tom, že je důležité, abychom ve středu všech našich snah byl jednotlivec. A to jste řekli velice správně. Správně jste také řekli, že Evropská unie spočívá na základních hodnotách, a dnes ráno už jsem říkal, že pokud zde nebudou žádné eh, základní hodnoty, základní práva, pokud je Evropská unie nebude vymáhat, tak se vlastně vrátíme zpět. Staneme se pouze určitou ekonomickou komunitou, která vlastně selhává. Protože pokud zde nebude nic jiného, eh, kromě těch ekonomických zájmů, tak eh, ještě na závěr chci říci, že pokud země AKT nezmění svůj názor, tak možná zde by e, měla být určitá dohoda s těmi hlavními dárci o těchto věcech. Co se týče dále západní břeh a Palestína, tam opět jsou nedodržována základní lidská práva. Je zde obchodní dohoda mezi Izraelem a EU. Evropský parlament žádal o pozastavení, protože tam dochází e, k nedodržování doložky o lidských právech, nicméně rada to e, zamítla. Jaký signál to tedy vysíláme ostatním zemím, když chceme přitom, aby nás ostatní brali vážně, když vlastně sami nedokážeme vymáhat vlastní dohody, když se jedná o základní práva běžných žen a mužů, kteří jsou persekuováni a trestáni kvůli tomu, kde žijí, podle, kvůli tomu, eh, že mají jiné názory. Myslím si, že to je naprosto nepřijatelné a doufám, že komise a Evropská vnější služba na to zareaguje. Jak máme tedy postupovat dále? Děkuji. Děkuji, pana Kešmena, také jsem žádala o slovo, ale budeme pokračovat podle toho, co už tedy řekl pan Kašman. Eh, jenom jsem chtěla zmínit to, co ještě nebylo vyřčeno, protože to základní bylo skutečně již eh, zmíněno. Eh, chtěla bych se zaměřit na to, zda kondicionalita skutečně není překážkou aby tedy nepostihla ty, ty nejslabší, aby nebránila dalšímu rozvoji. Myslím, že bychom neměli plést věci eh, dohromady, protože eh, humanitární eh, záležitosti nebo humanitární situace vždy musí být řešena a k té se žádná podmíněnost dodržování lidských práv neváže. Já jsem byla v Ugandě a víte, že homosexuálé v Ugandě eh, jsou odsuzováni k smrti. Pokud jste eh, rodičem eh, homosexuála, tak jste odsouzeni. Pokud jste majitelem bytu a pronajmete jej homosexuálovi, také půjdete do vězení. Já neschledávám normálním, že bychom dávali finanční prostředky takovéto zemi. A Německo a Anglie jsou země, které začaly blokovat takovouto podmíněnost. Já se omlouvám, že neznám všechny tyto státy. Tak musím říci, že jsem byla v Kinshase a v jiných eh, městech viděla jsem, že ženy jsou znásilňovány. Úplně na denním pořádku. A já musím říct, že jsem v dalším městě, tedy v Kivu, byla tři dny na schůzi v eh, AKT v Kinžase jsem ale konstatovala, že nikdo o tomto nehovořil. Bylo mi téměř řečeno, eh, zástupci země, zemí AKT, eh, že lžu? Francouzští občané a já konám celou řadu schůzí ve svém regionu ve Francii, zejména eh, s různými asociacemi, které se zabývají těmito tématy. Já musím říci, mm, dámy a pánové, že francouzští občané a evropští občané, protože eh, je třeba hovořit o všech. Občané ve Francii už toho mají dost. Všichni dnes prožíváme krizi v evropských zemích. Někteří více či méně, ale občané nechápou, proč my nadále poskytujeme finanční prostředky na rozvoj zeměm AKT, které vůbec nerespektují minimální, eh, v minimální míře lidská práva. Toto trvalo již po celá léta, ale dnes se věci mění. Svět se změnil. Občané už nejsou eh, takové mm, důvěřové ovečky, které eh, bezmezně věří svým politikům. A toto již nechtějí přijímat a proto já vás chci požádat, aby eh, byla aplikována tato podmíněnost v zemích, kde se ne, nerespektují lidská práva. Lidská práva jsou lidská práva. Tečka. Proto o nich hovoříme i se zeměmi AKT. Není na nás, abychom nějakým způsobem přizpůsobovali lidská práva eh, tomu, co se děje v jiných zemích. Je třeba, abychom jasně řekli, že toho už bylo dost. La parole est maintenant à monsieur, à Slovo má paní Bejs. Omlouvám se za případnou výslovnost. Paní Bejs? No, Parlement national autrichien. Rakouský parlament, paní Bajze. A to je Bayer. Já mám na konci Z, tak proto jsem to nemohla přečíst. Ale senka bych řekla Bayer. Um, ich gern... Děkuji vám. Já mám eh, několik eh, základních eh, otázek, základních komentářů k otázce. Eh, za prvé, nevím, jestli máme společnou definici lidských práv. Eh, je mi samozřejmě jasné, že eh, lidská práva jsou univerzální, platí všude, platí pro všechna, pro každou osobu na této světě. Ale my víme, že realita v mnozích zemích je taková, že prostě tam není sekularizace jako u nás, není tam rozdělení mezi církví a státem, není tam eh, eh, rozdělení pravomocí, nejsou tam eh, vyvinutá lidská práva a jejich ochrana. Čili já mám prostě pocit, že eh, v mnohých zemích ještě není situace prostě taková, aby byli schopni být na, s námi na jedné vlně. Eh, druhá otázka je v případě kondicionality, v případě sankcí. Jestliže máme vlády, které porušují lidská práva, eh, a jestliže tyto vlády tedy sankcionujeme tím, že jim odepřeme, odepřeme subvence, a místo toho je chceme dát eh, občanské společnosti, tak otázka je, jaké, které občanské společnosti. Je to prostě té, eh, která opravdu se zasazuje o lidská práva nebo nějaké jiné, nebo jak mezi tím vůbec rozlišit. Eh, další otázka je, o jaká, o jakých lidských právech hovoříme. Máme první generací, druhou generací, třetí generací nebo všechno dohromady. My jsme měli ta původní eh, z roku 48 schválena OSN, potom máme sociální, kulturní, pak máme tedy eh, práva v rámci mezinárodního práva a tak dále. Tady já si myslím, že v mnohých konkrétních politikách Evropské unie to pojetí lidských práv taky není úplně ideální. Třeba když hovoříme o politice v oblasti surovin a zdrojů, tak mnohde zavíráme oči. Třeba naše rybolovná politika je eh, skutečně eh, poněkud slepá třeba k právu na suverenitu eh, výživy Dále bych chtěla eh, položit otázku. Já vím, že eh, v řadě smluv obchodních, smluv, eh, smluv o ochraně investic, hospodář, máme tam hospodářské klauzuly, rozvojové klauzule a také klauzule k lidským právům. Ale otázka je, kolik energie věnujeme tomu prosazovat tu hospodářskou část a jak málo nám zbývá na ty další části, zejména tedy eh, ty klauzule týkající se lidských práv. A mě by zajímalo, eh, jaké mohou být eh, odpovědi tedy na ty otázku, jak to, co máme na papíře, realizovat v praxi. Děkuji za vám, pan Kačmarek. Pani przewodnicząca, šanovní państwo, bardzo mi się podobało. Pani udělání lekcí, tylko má být interakce. Já eh, vítám eh, to, co řekl pan eh, kolega Píbal, pan komisař Píbal, že tady nejde o to, abychom někomu kázali, ale abychom spolupracovali. Také se mě líbilo to, co řekl zástupce zahraničního servisu o inteligentní kondicionalitě. Problém ovšem je, že pokud máme co dočinění s zemí, která prostě koncepci lidských práv neuznává takový jako my, tak tam potom není žádná kondicialita, tam není co sdílet. A tady jsme uslyšeli dva případy o tom, jak to může nefungovat. E, já vám dám ještě jeden. 10. E, září e, bylo uplynulo 10 let, co švédský občan a eritrejský novinář byl uvězněn. My jsme měli akci, která to připomínala spolu s předsedou parlamentu panem Buskem. A my v podstatě ani nevíme, zda tento švédský občan je vůbec ještě naživu. Minulý týden jsme měli zasedání politického výboru eh, našeho eh, meziparlamentního shromáždění AKT. A my jsme se Eritrejců přímo zeptali, co nám mohou říct o, panem, o panu Davidovi, jestli tedy žije, Odpověď byla velice dlouhá o tom, jak Eritrea plní standardy a smlouvy a tak dále, ale stejně jsme se nedozvěděli, zda tento pán je naživu nebo není. E, když pan e, Schmidt, e, který se zabývá tady touto otázkou, se rozčílil a vstal a, a řekl to prostě velice důrazně, byl africkými kolegy napaden a vyzván, aby odešel a nastaly tedy odchody z místnosti. My skutečně tam, kde nemáme aspoň dohodu na nějakém minimálním společném jmenovateli, pak v podstatě <laughs> není, není možné něco prosazovat. Ale eh, třeba Eritrea, jak vidíte, prostě nám není schopna dát jednoduchou odpověď na jednoduchou otázku, ale znamená to, že bychom jim neměli pomáhat. Já si nejsem úplně jistý, ale fakt je, že Eritrea 25% prostředků, které má, eh, tak si za ně nakupuje zbraně. Ale je, je to opravdu často, často je to takové, že prostě eh, oni eh, mají prostě vesnice, kterou nikdo není schopný lo- lokalizovat, nikdo není schopný říct, kde to je, ale přitom mají v rozpočtu obrovské částky na její obranu. Děkuji, pane Kačmarku. Slova paní Čuša. Děkuji vám paní eh, předsedkyně. Já bych chtěl, chtěla poděkovat eh, všem zástupcům eh, jednotlivých institucí a také všem přátelům, se kterými se setkávám tady na, na scéně boje za lidských práv. Je zapotřebí, abychom vychovávali lidi k boji proti korupci, k demokracii, Hovořil o tom pan komisař Pibalks. Lidská práva nemohou existovat, pokud nebudeme rozvíjet demokracii, pokud se nebude bojovat proti diktatuře. To je závazek a nutnost pro všechny. Neměli bychom nadále jen sledovat to, že se spolupracuje s tvrdými diktátorskými režimy po léta a pak možná eh, po nějaké době se pozvedne národ a my eh, my budeme s nimi spolupracovat, ale takhle by to, takto by to nemělo být. Jednou věcí je pomáhat v nouzových situacích obyvatelům, eh, kteří eh, se ocitají v nějaké eh, velice závažné situaci. To je pomoc naléhavá nebo urgentní, ale my musíme na druhé straně vnímat i demokratickou úroveň v daném státu. Musíme vnímat samozřejmě i úroveň eh, životní, ale musíme dávat pozor na to, aby se eh, pomoc finanční nedostala do rukou eh, diktátorům. Nejdříve je třeba dbát o demokratizaci, následně je třeba distribuovat humanitární pomoc. To je věc, o které hovoříme, ale v praxi ji nemůžeme aplikovat pomáháme rozvoji s tím, že bereme na vědomí riziko, že společně s tím se může rozvíjet i korupce režimu, že peníze se mohou dostat do, rukou, do rukou eh, bohatých eh, představitelů toho státu. A eh, na druhé straně se ale mohou vytvářet ve společnosti i určitá jádra dalšího rozvoje. Ehm, a možná to by bylo tím nejlepším způsobem, jak dosáhnout obejití těch skorumpovaných center moci. Je zapotřebí, aby zde byla dobrá koordinace a e, bránit tomu, aby se finanční prostředky dostaly do rukou e, skorumpovaným e, tyranům. O tom se hovořilo zde dnes ráno, o tom, aby tedy vzniklo nějaké koordinační středisko. A to je věc, o které já zde hovořím pokaždé. Nemůžeme pomáhat rozvoji v zemích, kde kde se mm, vedení zaměřuje vždy na e, zbrojení, nebo řekněme si to otevřeně, kde se zaměřují na výrobu jaderných zbraní. Podívejme se na Etiopii. Takovou, tolik let jsme tam spolupracovali, tolik let jsme poskytovali humanitární e, pomoc, ale pak došlo nakonec bombardování. Merci beaucoup. Děkuji. Předám slovo panu Toninimu. Eh, grazie, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já sdílím pragmatický přístup pana komisaře a také Evropské služby pro vnější činnost, neboli že zapotřebí mít podmíněnou eh, nebo inteligentní podmíněnost eh, u dodržování lidských práv, protože si myslím, že nejlepší způsob toho, jak podporovat lidská práva, je vést dialog. Obecně je vhodnější vést diskuzi někdy i tvrdou diskuzi s partnerskou zemí, než uzavřít vztahy. Já bych rozlišoval mezi dvěma úrovněmi porušování lidských práv. Protože na jedné straně se jedná o velice komplexní a rozhodující téma přechodu k demokracii. Víme, že přechod k demokracii v mnoha zemích je dlouhým procesem, který potřebuje trpělivost, toleranci a také respekt. V určitém smyslu žádná země na světě nemá právo dávat lekce ostatním. Na druhé straně je tu ještě jiná úroveň, což je jaksi minimální práh respektování lidských práv, těch, které vyplývají ze Všeobecné deklarace lidských práv. A myslím, že pod tento práh se stoupit nelze. Právě na tento práh, na jeho dodržování musíme dbát a musíme jej vyžadovat. Chtěl bych položit dotaz komisi a také Evropské služby pro vnější činnost. Jakým způsobem my v praxi umíme vykonávat tuto inteligentní podmíněnost. Co nám, můžete co nám můžete ukázat jako dobrou zkušenost? U nás v Itálii se snažíme zavést kritérium, podle kterého, když tedy máme ratifikovat eh, bilaterální dohody mezi Itálií a jinými státy, které mohou být problematické v oblasti lidských práv, tak tedy zavádíme novou praxi, kterou nyní zkoušíme, a to je, že se snažíme zavázat naši vládu v okamžiku ratifikace dohody k tomu, aby zahájila eh, aby eh, zahájila, eh, tedy mm, oznámila porušování lidských práv, jakmile k ním dojde. Už máme tři zkušenosti. V jednom případě to byla spolupráce s Čínou v kinematografické oblasti. Jedná se tedy o druh kulturní spolupráce. A tato dohoda po dlouhý čas zůstala stát v parlamentu, protože k ní byla vážná výhrada ohledně důvěryhodnosti Číny eh, kvůli cenzuře v kinematografii. A nakonec jsme se rozhodli, že díky této doložce tedy odblokujeme dohodu. Tato doložka nebo analogická doložka byla také eh, začleněna do dvou nedávno ratifikovaných dohod. Jedna byla s Marokem ohledně spolupráce ve vojenské oblasti, což je velice delikátní záležitost, citlivá záležitost právě v této eh, době a v oblasti Severní Afriky, protože se jedná tedy o populaci eh, obyvatel západní Sahary. A Stejně tak jsme to zařídili tedy i v případě eh, s, v dohodě s Katarem. A já si myslím, že právě to by se mohlo stát takovou účinnou nebo alespoň zajímavou cestou toho, jak dosáhnout nebo jak ukázat přátelským vládám, s nimiž chceme navazovat partnerské vztahy, můžeme jim tedy ukázat, že máme k ním eh, nataženou ruku Eh, s naší nabídkou, ale na druhé straně vyžadujeme plnění eh, v otázce lidských práv. Děkuji. Děkuji, předám slovo paní Claire. Ne? Je to tak? Monsieur Tavares. Tabadi. Eh, uh, Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěl bych nejprve omluvit své kolegy, protože Ehm, se hlasuje v jiném výboru. Dovolte mi několik komentářů, které mi kolegové zanechali. Když jsem si vyslechl komisaře a také zástupce Evropské služby pro vnější činnost, tak jsem si povšiml, že ta takzvaně inteligentní podmíněnost se tady začíná skloňovat ve všech pádech inteligentní podmíněnost, inteligentní sankce. Otázka je, zda mm, to slovo inteligentní, tak samozřejmě, že ty sankce by měly být inteligentní, neměly by být eh, hloupé, ale tak chápu, že se tomu tak říká, že to je takový termín, takové, takový název. Nicméně, trochu mi to připomíná i jiné projevy, které slycháme od komise a od ESVČ. Eh, e Oni se velice často snaží jak se zavděčit všem. Velice často slyšíme, eh, že, mm, no, že vlastně ta rozvojová pomoc by se neměla dávat těm zemím, kde je, určitý, kde je třeba diktátorský režim a tak dále, ale já si myslím, že zde prostě chybí transparentnost Nyní eh, se změnila politická situace, jsou zde noví političtí lídři. Myslím si, že komise by také měla brát v úvahu tento nový kontext, v němž žijeme. Navíc Evropská unie prochází krizí. Finance, které plynou na rozvojovou pomoc, to jsou velké částky a nevždy se přitom právě berou v úvahu lidská práva. Občané také žádají, aby Evropská unie podrobněji vysvětlila, kam plynou ty peníze pro rozvojovou pomoc. Musíme eh, být otevření vůči daňovým poplatníkům. Já si myslím, že ESVČ eh, e to zatím příliš nebere v úvahu, zejména co se týče tedy těch, eh, té pomoci pro třetí země Pořád se zde tedy v Bruselu teď nyní pohazují tyto nové termíny. Ehm, paní kolegyně Bayer z rakouského parlamentu říkala, že například eh, politika rybolovu jde naprosto proti tomu principu podmíněnosti lidských práv. A jsou zde i další příklady. Mm, a například co se týče toho arabského jara, tak ten způsob, jakým vlastně se k tomu Evropská unie postavila, tak například byly velké problémy s tím, jak se zachovat vůči uprchlíkům z těchto zemí. Podívejme se třeba, jak Evropská unie na to zareagovala. Myslím si, že Evropská unie prostě zde mm, nečiní, dostatečnou, mm, nečiní dostatečné kroky. A Evropský parlament i národní parlamenty eh, by se na tím měly zamyslet. Dále jste nové nařízení, které však stále leží na stole v radě už dva roky. To znamená, měli bychom se zamyslet třeba nad politikou, která se týká uprchlíků, kteří přechází přes středozemní moře, souvisí to s demokratizačními procesy, ale zároveň musíme se stále dívat i to, co se děje zde v Evropské unii. Musíme usilovat o to, abychom také například chránili projevu tisku, aby to tak bylo ve všech 27 členských zemích. Podívejme se, jak, to, jak, jak vlastně jsou ty, ta práva dodržována v evropských zemích. Například hovořilo se zde o určité studii, která to měla zjistit, byly na to finance, ale například ještě ta studie nebyla provedena. Hovoří se hodně o různých problémech ve třetích zemích, ale zároveň jsou problémy i zde v Evropské unii. Máme problémy tady doma, projevy se svobodou projevu. Členské státy někdy využívají princip subsidiarity pro vztahy se třetími zeměmi, ale problémem je to, že členské země, vlastně které jsou v Evropské unii, by také měly dodržovat práva. Myslím si, že zde musí být určitý integrovaný přístup a integrovaná, eh, integrovaný přístup k rozvoji a k dodržování lidských práv. Zároveň bychom se měli podívat i sami na sebe. Žádná země nemá právo na to poučovat ostatní. Měli bychom se naopak spíše učit jeden od druhého a pokud se podíváme nebo pokud se obrátíme k jiné zemi a řekneme jí, eh, že by se měla chovat tak a tak, tak nejprve bychom se měli zamést před vlastním Prahem, než se pokusíme poučovat ostatní. La parole est à présent à Děkuji. Slovo má paní Keller. Ještě je tu šest žádostí o slovo. Prosím, pokuste se hovořit stručněji. Děkuji vám. Souhlasím silně s tím, že lidská hrava by měla být v centru pozornosti, ale také jsme měli úzko, spolupráci s libijským režimem a jak jste se o tom hovořilo, Prostředky se dostávaly také do konfliktních oblastí. A nikdy jsme eh, si nemysleli, že by eh, peníze z Fondu soudržnosti měly jít právě na eh, výrobu zbraní. Podmíněnost záleží na tom, jaký budeme chápat. Zda to budeme chápat jako, jako politický dialog nebo jako vydírání, nebo zda to budeme chápat jako dialog se, se mm, s občanskou společností, měli bychom zajistit, že nepoškodíme ty nejchudší obyvatele. Touto podmíněnosti například řekneme, dobře, vaše vláda omezuje eh, svobodu tisku, takže my vám seškrtáme finanční pomoc. Tím neseškrtáme jen vládní eh, finance, ale eh, finanční prostředky pro všechny. Měli bychom uvažovat o to, jakým způsobem takovouto situaci řešit, jakým který kanálem ty Eh, finanční prostředky posílat. Také musíme být důvěryhodní, to je zapotřebí. Abychom byli důvěryhodní jak vůči našim občanům, tak navenek. Evropský parlament zde to bylo jasně vidět v Evropském parlamentu, když se hovořilo o dohodě o rybolu s Marokem, kdy se nežádal dokonce ani právní stanovisko ohledně této dohody. Byl zmíněn panem komisařem eh, výbor pro eh, rozvoj. A ne pokaždé tato slova hovoří v náš eh, prospěch. Měli bychom se tedy zabývat podmíněností. Podmíněností eh, pro partnerské země a měli bychom také uvažovat o tom, jakou podmínost bychom měli vztahovat sami na sebe. Za prvé, že nebudeme podvazovat takovouto pomoc, budeme konzistentní například v zemědělských oblastech a v sociálním sektoru, eh, které skutečně pomáhají těm nejchudším lidem, tam bychom měli eh, usilovat o další podporu. Pak je to otázka klimatických změn, která klimatické změny komplikují ještě další problémy, které už jsou. Měli bychom také se držet našich závazků a plnit je. Ano, nejde jen tedy o finanční částku, ale také o to, jakým způsobem eh, peněžní pomoc poskytujeme. V našich dohodách někdy se objevují prvky, které opravdu umožňují takovéto eh, porušování lidských práv. A proto bychom vždy měli mít na paměti, že dohody budou o volném obchodu, že budou zároveň respektovat lidská práva a eh, že nebudou poškozováni tedy občané těchto států. Měli bychom to mít vždy na paměti, když uvažujeme o nějakých dohodách, o ekonomické spolupráci a podobně. Snažíme se o lepší eh, přístup ke zdrojům. Teď reaguji na to, co eh, říkala eh, rakouská kolegyně. Děkuji. Předám slovo paní Monice Fezo. Obrigada. Ehm, este, este, este debate tem sido muito interessante. Děkuji. Tato diskuze je velice zajímavá. Já bych chtěla poukázat ještě na další argumenty. Co se zatím učinilo v národních parlamentech? Budu hovořit o Portugalsku. My jsme velice bedlivě sledovali otázku podmíněnosti. A teď se vrátím k tomu, co uvedl portugalský poslanec před chvílí. Jistě. Pokaždé je těžké eh, popřít eh, omeze, omezenost možností, které souvisejí s určitým slovem, například u, u slova podmíněnost, ale v oblasti spolupráce, v oblasti tedy vícestranné spolupráce, je zapotřebí říci, že žádná země nemůže zapomínat na lidská práva. A chtěla bych se podělit o jeden příklad toho, jak jsme začlenili osvědčenou praxi do podporování lidských práv u nás v Portugalsku. Před dvěma lety jsme zahájili určitou strategii, a to strategii um, bezpečnosti a rozvoje. A na základě následující myšlenky bezpečnost bez rozvoje není možná a rozvoj bez bezpečnosti také nemůže fungovat. Uh, v rámci tedy této perspektivy jsme rozvinuli strategickou spolupráci řízenou společně čtyřmi ministerství, které tedy přijímají tento integrovaný eh, postoj eh, k bezpečnosti a rozvoji. Samozřejmě, že lidská práva mají zásadní úlohu. Je zapotřebí podporovat právní stát, eh, lidskou bezpečnost, nové tisíciletí, tedy cíle tisíciletí. To jsou všechno věci, které Eh, nám stanoví určité, eh, určitou orientaci této strategie v Portugalsku. Já bych nyní ráda si vyslechla vaše názory na to, co mohou učinit národní parlamenty, jaký může být jejich přínos do této diskuze. Oblasti zahraniční politiky se vyznačují tedy mm, silnou, mm, silnou přítomností eh, politiky jednotlivých vlád. A otázka by mohla tedy znít následovně. Jak můžeme umožnit národním parlamentům větší e, úlohu? Slovo má pan Jürgen Kinke. Já, Frau Vorsitzende. Paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych e, vám chtěl e, říci, jak je to v Německu v této problematice. My nyní se snažíme revidovat eh, svoji rozvojovou práci, eh, chceme eh, ostřejší zaměření, koncentraci, chceme efektivnější výsledky, prostě aby jedna plus jedna nebylo dvě, ale spíše tři, tedy přidaná hodnota. Proto my se soustředujeme vůči našim partnerským zemím, ne na 120 nebo 122 těch zemí, jak tomu bylo dříve, ale pouze na nějakých 50 a snažíme se tedy, aby eh, to, co vydáváme, to je 70% HDP, aby se vlastně zdvojnásobilo pro tu padesátku, která nadále zůstane našimi partnerskými zeměmi. To znamená, že my zde eh, máme daleko efektivnější vztahy k těmto zemím a to znamená, že oni mohou také eh, chtít eh, více a mohou se soustředovat na své priority. My jsme v letošním roce schválili dokument Lidská práva v německé zahraniční politice kde to chceme rozvést. K negativní podmíněnosti bych tady chtěl říci, že u států, kde lidská práva nejsou v dobré situaci, tak zde nechceme pokračovat v rozvoje spolupráci formou rozpočtové pomoci nebo přímé podpory státních institucí. Eh, za druhé, na druhé straně se snažíme také zabránit zhoršování situace v oblasti lidských práv. Hovořil se tady o Ugandě, eh, kde platí trest smrti za homosexualitu nebo šest let eh, převýchovný tábor, který pro někoho, kdo ví o homosexualitě a neudá je. Já musím říci, že to je pro nás nepřijatelné a my jsme tedy uganské straně jasně řekli, že pokud tento zákon se bude eh, realizovat, eh, tak škrtáme rozpočtovou pomoc. To bylo nejdříve hodnoceno a vlastně odmítnuto jako nepřípustné vměšování do vnitřních záležitostí, ale když jsme trvali na svém, byl tento zákon zrušen. Pobídky to je něco jiného. V Mozambiku jsme se pokusili spolu se 14 dárci eh, se zacílit na deficity eh, v oblasti demokracie. Tyto deficity, respektive jejich napravování, eh, také skutečně si vynutit Opět jsme tady pohrozili škotnutím eh, rozpočtové pomoci a to mm, fungovalo velice rychle. Čili když se chce, tak to funguje. Jinak eh, pokud se týče Eh, dárců v jedné zemi. To jsou různá ministerstva, zahraničí, eh, lidská práva a tak dále. A tady je třeba, aby tato ministerstva eh, slaďovala ještě více svůj postup a také, aby bylo sladění postupů také s Evropskou unii a mezi státy EU. Třeba v roce 2000 8 eh, ministři zahraničí pohrozili s eh, eh, škrtnutím pomoci kvůli tomu, co se tam dělo. Ovšem na druhé straně Evropská komise naopak uvolnila velké prostředky. To se tak dělat nedá. A další věc, podmíněnost se jaksi širší a se Eh, zapojením dalších aktérů. Eh, já mm, myslím, že ta otázka eh, spojení s lidskými právy, to prostě spolu souvisí. Důležitým bodem je korupce. Neexistuje žádné lidské právo, které by stálo přímo proti korupci, ale de facto definovat se z toho určité požadavky dají, poněvadž dávat rozvojovou pomoc skorumpovaným elitám ve státě, tak to v podstatě nemůžeme být schopni zdůvodnit v tváří tvář našim mladým poplatníkům. A dále máme eh, podniky, které eh, fungují v zemích, kde jsou problémy s lidskými právy a my skutečně můžeme ve větší míře žádat eh, jejich odpovědnost eh, v oblasti lidských práv a to mohou být také firmy, které jsou třeba jenom subdodavateli. To může pomoci. Eh, končím, protože mi došel čas. Děkuji. Děkuji, slova paní Lochbiller. Danke, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne noch mal auf die Fragen Děkuji, paní předsedající. Eh, ráda bych se vrátila k otázce paní Bayer, která už před nějakou dobou hovořila a zaznělo tady opakovaně. Ptala jste se, zda máme stejné chápání, stejné definice lidských práv. Eh, jaké generaci eh, jaké, jakou generaci lidských práv jak ji přikládáme, jakou váhu a to je otázka nejenom vůči partnerům, ale také mezi námi. Já si myslím, že by bylo špatným chápáním lidských práv, kdybychom eh, to nějakým způsobem prioritizovali, kdyby tedy eh, občanská práva a civilní práva byla na prvním místě a teprve ještě další. Eh, kategorie bychom tady měli. Já si myslím, že to je důsledek eh, studené války, ale když se podíváte na Všeobecnou deklaraci lidských práv, tak je jasné, že eh, je zde oboustraná podmíněnost. A jedině takto je možné vytvářet společnosti, kde se nežije ve strachu a v bídě. To je jedna kategorie. A druhá kategorie to, já si myslím, že pokud to tady vytváříme jakousi hierarchii, tak to je chyba. Tady prostě tomu nemůžeme přidat nějakou hodnotu. Ta třetí generace, a tady souhlasím, ta eh, není možná tak rozvinutá, eh, tak promyšlená jako ty první dvě generace. Ale to by bylo něco jiného. Ale já bych ještě přidala eh, jednu věc. Je třeba podmiňovat, pokud eh, dochází k těžkým, těžkému poručení lidských práv. Myslím, že bychom měli eh, silněji spolupracovat s nestátními aktéry, poněvadž je to nejenom otázka práv respektive vztahu eh, bojovníků za lidská práva, ale eh, mohou tady být náboženské pohledy, kde prostě lidská identita je chápaná jinak a kde prostě sexuální orientace eh, prostě se musí trošku z toho, z toho balíčku vyndat, abychom byli schopni s nimi komunikovat. Děkuji. Děkuji slovám paní Gomez. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mnozí z nás pracují v oblasti lidských práv a víme, že je tu přímý vztah mezi právním státem a rozvojem, je mezi, nima, mezi nimi uměrnost. Samozřejmě pak je tu otázka eh, korupce, tedy boje proti korupci. A ve skutečnosti ale všechny tyto pojmy jsou odsunuty v zájmu věci, která nepodporuje ani demokracie, ani lidská práva, ani právní stát, ani eh, dobrou zprávu, ani přechod k demokracii. Mnoho režimů, které se definují jako přechodné k demokracii, ve skutečnosti si nepřejí přechod k demokracii, ale naopak si přejí získat legitimnost na základě eh, programů eh, rozvojových, které jim jsou eh, odsouhlaseny námi v Evropské unii. Mně se líbí ten pojem inteligentní podmíněnosti. Ale eh, ve skutečnosti vypadá tak, že se nejedná ani o inteligentní, ani o podmíněnost. Členské státy nikdy nevyužily ve skutečnosti tento princip, naopak. Pokud přijmeme schéma rozpočtové pomoci je zjevné, že jsme se vydali na cestu, která vede ke slepé nepřítomnosti podmíněnosti. A tato kritéria jako lidská práva, jak už řekli kolegové, to jsou kritéria základní. Jsou základní nejen v rozvojových zemích, ale i zde v Evropě. Já jsem mluvila o tom, že lidská práva jsou zásadní věcí. Pokud mám být tedy eh, vyhozena ze svého eh, bytu kvůli tomu, že někdo chce ten dům zbořit, aby, aby eh, získal finanční prostředky z pozemku, tak to jsou věci, které se někdy dějí a my je dokonce financujeme. A není to správné. A já takto můžu mluvit i proti své vlastní administrativě. Co tedy můžeme učinit na úrovni národních parlamentů? Především musím říci, že myšlenka soustředit se na rozpočtovou pomoc je myšlenka, která byla ospravedlněna s následující záminkou a to, aby Evropa byla schopná konkurovat Číně, protože i Čína se snaží získat eh, terén v různých zemích. Ale k čemu se snažíme tedy získat ten terén? K tomu, abychom podporovali demokracii nebo proto, abychom mohli obchodovat? To je rozvoj. Máme otevírat cestu novým neokoloniálním eh, svazkům. My si nepřejeme vést konkurenci eh, vůči Číně. Čína eh, je v jiné lize. Čína eh, hraje jinou hru. Podívejte se na to, co se stalo v případě mm, arabského jara. My samozřejmě musíme být inteligentní a udržovat kontakty s vládami, ale je třeba, abychom poskytovali prostředky přímo občanské společnosti, která od nás potřebuje pomoc. V rozvojových zemích je celá řada organizací, které potřebují naši pomoc. Potřebují jak strukturu, tak prostředky ale ty prostředky se nedostávají eh, těm, kdo je potřebují, naopak jdou do rukou, často do rukou skorumpovaných vlád. Co tedy potřebuje v Evropském parlamentu? Abychom byli eh, říznější oproti eh, vládám, které nedodržují ne, lidská práva. Ohledně Eritreje se mohu jen podepsat k tomu, k tomu šetření, o kterém se zde hovořilo. Je to velice závažná věc, to, že de países com quem nós continuamos a fazer ajuda ao Afričané jsou ve vězení, ale my teď hovoříme eh, také o, o Švédovi. A teď eh, se mluví o Etiopii. Etiopie není jen tak nějaká země. Je to eh, samé, samé centrum Africké unie a členské státy EU a také komise se odvracejí, odvracejí zrak od nejhoršího porušování lidských práv od roku 2005 v roce 2000 až do roku 2010. Situace tam je hrozivá. Co by mohla EU udělat? Při řešení konfliktu například tam má být náš cíl. Měli bychom podporovat rozvoj. Problém Etiopie a Eritreje zůstal nevyřešený a to je věc, Eh, kde Evropská unie měla lépe působit. Podívejte se na Angolu. Paní předsedkyně uvádí, můžete prosím respektovat řečnický čas? Co se stalo tedy s těmi malými uvězenými Angolci? Děkuji vám. Chci vám poděkovat za respektování řečnického času, protože jinak pak ostatní nebudou moci promluvit. Předposlední příspěvek má pan Neofito a potom pan Kačmarek a pak bude pokračovat tedy druhá část naší schůze. Já bych eh, vám chtěl poděkovat a poblahopřát k organizování tohoto zasedání, k významnému tématu rozvojové pomoci. My plně souhlasíme se základním principem, že je nepochopitelné, že by země, která porušuje lidská práva, měla dostávat eh, zároveň eh, rozvojovou pomoc, eh, přičemž vládne tam diktátorský režim. To de facto znamená, že prostředky dané k dispozici pro rozvojovou politiku jsou zneužívány pro účely posilování diktatury. Současně s tím ovšem je říci, že ačkoliv eh, režim je diktaturou, eh, tak eh, může se stát, že v zemi je akutní problém chudoby. Samozřejmě, že diktátoři te, tyto příliš nepostihuje a příliš se také nestarí o lidská práva. Důležitá zásada je taková, že bychom měli eh, pečlivě zvažovat eh, poskytování rozvoje pomoci diktátorům, eh, poněvadž tím činíme obyčejné občany obětmi této rozvoje pomoci. V evropských eh, eh, zemích eh, existují pobídky pro evropské firmy s tím, že cílem je, aby tyto země vytvářely pracovní místa a tím, aby bylo pomoženo občanům této země. Pokud vím, toto používá Čína takovýto přístup a také to pomáhá čínskému hospodářství. Děkuji. Děkuji předám slovo panu Kačmarkovi, který nám přečte dopis z polského parlamentu. Je to tak? Ano. A pak předám slovo paní Lohdíler. Parlamentárne v eh, Dámy a pánové, jak víte, v neděli proběhly parlamentní volby eh, do polského parlamentu a z tohoto důvodu eh, zde není dnes eh, zastoupeno mnoho polských poslanců. Mám zde ovšem dopis od ministra pro lidská práva. Eh, děkuji vám za pozvání na vaše zasedání. Skutečnost, že v neděli u nás probíhají parlamentní volby, musím eh, se trvat ve své domovské zemi a nemohu se zúčastnit eh, tohoto zasedání. Jakožto poslanec polského parlamentu bych chtěl vyslovit přesvědčení, že projednávaná témata jsou velice důležitá a aktuální Princip kondicionality patří k dimenzím, které jsou součástí východního partnerství, jehož summit nedávno proběhl ve Varšavě. My jakožto polští poslanci děláme všechno proto, co, všechno, co můžeme, proto abychom eh, posilovali demokracii na východ od naší hranic, zejména v Bělorusku. Jsme přesvědčeni, že bychom měli nadále podporovat tyto společnosti, kde lidská práva jsou porušována a měli bychom podporovat nevládní organizace. Jsou to ony, které v budoucnosti, jak doufáme, budou budovat demokratické instituce v těchto zemích. Během parlamentních setkání v Polsku i v zahraničí jsem vždy podporoval uh, aktivisty za lidská práva, kteří se staví za spravedlivé využívání principu kondicionality. Setkal jsem se s kazašskými vůdci opozice a musím eh, říci, že eh, jsem se dozvěděl eh, šokující věci jako eh, ubíjení k smrti stávkujících dělníků v ropném průmyslu. Já se také domnívám, že stavění ekonomických zájmů nad lidská práva není tou správnou cestou vpřed. Pokud se týče lidských práv, můžeme udělat ještě mnoho, zejména v souvislosti s našimi vztahy k Číně, tedy k zemi, která patří k vedoucím silám na světě, ovšem to neplatí v oblasti lidských práv. Při uzavírání Eh, přístupových jednání s Chorvatskem jsem se setkal s poslanci chorvatského parlamentu a hovořili jsme o procesu směřování na poválečném Balkáně. Eh, nechceme opakovat chyby minulosti, ale problémy jsou, eh, jak hovořit otevřeně o porušování lidských práv, aniž bychom se museli bát zhoršení ekonomických vztahů. A já myslím, že toto je velice delikátní nový úkol pro Evropskou zahraniční službu. My, jakožto poslanci, máme mandát a ten nám umožňuje, abychom hovořili naprosto hlasitě o lidských právech, zatímco naše vlády Eh, musí respektovat diplomatická omezení. Princip kondicionality se neaplikuje snadno. Někdy eh, musíme počkat eh, přiměřený čas, než příslušná země spraví svůj přístup k lidským právem, ale někdy vstupují do hry humanitární Eh, podmínky jako hlad a chudoba a zde bychom měli kondicionalitu eh, pružně opustit a humanitární pomoc eh, poskytnout prodleně, aby naše kondicionalita neměla vážný sociální dopad. Já doufám, že toto zasedání bude vynikajícím fórem pro výměnu názorů, a zároveň dalším krokem ke zlepšení naší spolupráce, tedy mezi Evropským parlamentem a parlamenty národními. Já doufám, že se budeme moci setkat v budoucnosti buď v Bruselu nebo ve Varšavě s postravem předseda výboru pro eh, lidská práva v Evropském parlamentu. Mohu vám říci, že byl opět zvolen do parlamentu, takže skutečně bude možné se s ním setkat v budoucnosti. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji také eh, polským kolegům. Samozřejmě, že v době voleb nemůžete být přítomní jste. Já nyní eh, přebírám předsednictví této schůze Eh, také eh, vítám srdečně jménem podvýboru pro lidská práva zástupce národních parlamentů. Je to naše první setkání eh, společné s výborem rozvojovým od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. A naším prvním tématem je souvislost mezi lidskými právy a rozvojem. V podvýboru pro lidská práva jsme se už dvakrát setkali se zástupci národních parlamentů. Poprvé to bylo v Berlíně a jednou to bylo také v Bruselu. Jako výbor pro lidská práva konstatujeme, že není snadné správně si zorganizovat své struktury, poněvadž eh, každý parlament to má upraveno po svém. Někde jsou lidská práva součástí zahraniční politiky, jinde politiky rozvojové a ještě jinde politiky migrační. V prvním kole, které se tímto zabývala, jsme hovořili o lidských právech a s tím spojené kondicionalitě, která se může eh, negativně promítnout do boje proti chudobě. Já jsem si eh, dělala poznámky a Eh, snažila jsem se pečlivě naslouchat a nezazněl tady jediný argument, který by tyto dva aspekty stavěl proti sobě do rozporu. Eh, teď bychom toto téma uzavřeli tím, eh, že si položíme otázku, zda mohou být lidská práva efektivní v prostředí více dárců jaké máme tedy nástroje na evropské úrovni, na uplatňování lidských práv v našich politikách. A já doufám, že v nadcházející debatě zazní také některé odpovědi na tyto otázky. Také jsme už slyšeli, že zde máme v oblasti zahraničních vztahů specifický nástroj a to jsou ta, ta ustanovení o lidských právech, eh, které jsou součástí eh, dohod o pomoci a rozvoji s eh, třetími zeměmi. A zde je úlohou Evropského parlamentu provádět demokratickou kontrolu toho, jak a zda vůbec se tyto klauzule eh, Eh, skutečně uplatňují. V současné době debatujeme o dvou smlouvách. Je to smlouva o obchodu s Marokem a s Kolumbií. V tomto kontextu domnívám se, že bude velice zajímavé, když eh, bychom se mohli doslechnout od našich eh, kolegů z Národního parlamentu, se tato problematika zdůrazňuje v bilaterálních vztazích příslušných agentur členských zemí. Také by bylo zajímavé, kdyby zazněly argumenty proti kondicionalitě, například asymetrie vztahu mezi eh, dárci a příjemci, eh, libovůle, subordinace, eh, jiné politické nebo ekonomické zájmy, neefektivnost, ať skutečná nebo imaginární a dvojí metr. Bylo by dobré, kdyby kam eh, se prostřídali. Eh, a já nejdříve dám slovo paní Cimr eh, z Evropského parlamentu, která se přihlásila zvednutím ruky. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych tu otázku eh, ráda eh, tak trošku rozvedla doplnila v souvislosti s prvním i druhým kolem naší debatě možná trošku provokativním způsobem. A sice ta otázka kondicionality nebo podmíněnosti lidskými právy v případě uzavírání smluv, abychom se na to dívali nejenom z hlediska prosazování lidských práv v partnerských zemích, ale také současně abychom se ptali, jak tyto naše smlouvy přispívají k tomu, tedy k zajištění lidských práv z naší strany, tedy ze strany EU nebo členských zemí EU. A zde bych chtěla upozornit, že například Olivier de Schutte, zvláštní zpravodaj eh, pro otázku bezpe- zabezpečení potravin, eh, utrpěl neúspěch eh, v pokusu eh, vyjednat s komisí to, aby veškeré eh, smlouvy o obchodu s Evropskou unii, mezi Evropskou unii a, a rozvojovými zeměmi obsahovaly klauzuly, kde se bude žádat, aby tyto smlouvy byly eh, prověřeny na to, nakolik jsou účinné při prosazování práva na výživu. To je lidské právo. A komise toto odmítla s odvodněním, že to není jejím zájemu a že to takto si nepřeje. Čili v podstatě je to odmítnutí toho, aby se, tedy respektive my eh, rušíme nebo pozastavujeme plnění eh, smluv v případě, že se neplní lidská práva, ale nyní se bráníme opačnému přístupu, eh, prověřit si, nakolik naše smlouvy mohou přispět k plnění lidských práv. A ještě druhý bod, aby to bylo konkrétní. Komise minulý týden předložila návrh, podle které všechny země, které eh, uzavírají eh, smlouvy o Eh, hospodářském partnerství a které tedy dosud eh, tyto smlouvy mm, nepodepsaly nebo mm, dostatečně eh, ne dostatečně neimplementovali, že by tedy neměli mít přístup na evropský trh. Podle mě to je porušování lidských práv. Prostě ty země potom nejsou schopny budovat vlastní hospodářství, svůj agrární sektor, a de facto tím pádem nejsou schopny stabilizovat situaci v oblasti zásobování potravin na vlastním území. Já si myslím, že toto je jednoduše a prostě porušování lidských práv. Já bych tady ještě jednou prosila, abychom se na to podívali z druhé strany, tedy na tu otázku prosazování lidských práv. Děkuji vám, paní Cimera, ale vidím, že respektive nevidím, že by se někdo další hlásil do debaty a já bych přesto tedy eh, prosil, abyste ještě zvážili možné příspěvky. Máme čas na tuto diskusi, můžeme se tím zabývat intenzivně. Ale mám tady ještě několik otázek z prvního kola, eh, kde se volá po odpovědích nebo alespoň komentáři o tom, jak se k tomu eh, staví komise nebo externí akce, tedy náš zahraniční servis. Ale myslím, že přesto, že tady za předsednickým slovem zástupci těchto institucí není, ale máme tady pana Devila z Evropské komise eh, úsek DEVKO. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, Peut-être euh, je souhaiterais me présenter avant de, de tenter de répondre. Děkuji, Paní předsedkyně, dovolte mi, abych se na úvod představil. Jmenuji se Jean-Louis Will, jsem vedoucím oddělení pro e, otázky zprávy a lidských práv v Evropské komisi v e, generálním ředitelství DEVKO. Dovolte mi několik obecných komentářů na reakce, které jste zazněly. Já, co by vedoucí sekce pro lidská práva, v podstatě můžu podepsat vše, co zde zaznělo. Určitě nechci spochybňovat žádné komentáře. Ale je zapotřebí se vrátit k otázce podmíněnosti. Je třeba si uvědomit, že tato diskuze je otevřená. Byla zde řečena celá řada eh, názorů a pohledů. Podmíněnost u prvního si bychom neměli hovořit o tom, zda ji máme mít či nemáme, ale jakým způsobem ji máme aplikovat a s kým, vůči komu, jakým způsobem ji máme provádět. Myslím, že určité otázky, které padly v této souvislosti, si klademe sami eh, na komisi při uplatňování eh, kooperačních eh, programů a programů zaměřených na pomoc. Celá řada myšlenek, které zde zazněly, možná mm, mohla někomu připadat, že se opakuje, ale myslím, že pan Kačmárek, pan Tonini a další, protože to jsou jména, která jsem si stačil poznamenat, hovořili o tom, že zapotřebí uchovávat dialog. My totiž eh, My totiž nemůžeme nyní ehm, opomíjet možnost dialogu eh, se třetími zeměmi. Eh, ano, přejeme si určité pozitivní změny eh, v určitých státech. O tom se zde hovořilo. Ale kdybychom přestali vést dialog, tak nic nezměníme. My se snažíme mm, snažíme se předložit předložit náš názor na věc při rozhovoru s tím druhým, třeba že nemusíme dosáhnout od nich ty žádané odpovědi právě teď. A také nemůžeme eh, z ničeho nic eh, uvalit sankce, aniž bychom předtím diskutovali s naším partnerem. Ohledně sankcí a těch eh, omezujících opatření můžeme nazvat takto, protože to je trochu obecnější pojem. Je to opatření, které se aplikuje těžko, protože to znamená udělat všechno nebo nic. Buď se tedy přestane spolupracovat na vládní úrovni, to znamená, že také budeme penalizovat eh, populaci, a nebo eh, blokovat eh, tuto, tuto pomoc nebudeme. Mohu bych uvést jeden příklad, abych to osvětlil. Nyní, mm, jak o tom hovořil pan komisař Zimbabwe, jsme se zaměřili na tyto restriktivní opatření a věci se tam vyvíjejí na obou dvou stranách, z naší strany i ze strany zimbabské vlády a zimbabské společnosti. V současné době se snažíme kompletně mm, znovu přešetřit situaci. Samozřejmě, že se snažíme vést také rozhovory eh, s vládou, ale sankce eh, eh, musí být dané tak, aby nepoškodil občanskou společnost. My se především snažíme diskutovat s občanskou společností, abychom zajistili mm, spolupráci, abychom zajistili případné znovu obnovení spolupráce s občanskou společností. O to jde. Já bych byl nerad, abychom se abychom se ztráceli ve falešné představě, eh, že eh, že určitým způsobem komise nebo eh, parlament eh, eh, nezdílí ty též myšlenky nebo ty též hodnoty. Ale není to Evropská komise, kdo má kdo má nastoupit v, a uvolit nějaké sankce, ale jde nám o to, abychom vytvořili takový systém, abychom podporovali rozvoj a, mm, a dodržování lidských práv. Hovoří se o tom, co, co žádáme od ostatních a zda bychom to tež neměli žádat především sami od sebe, zda bychom měli tedy příkladem. Samozřejmě, že to je velice důležitý prvek naší diskuze. Nejde o to, abychom říkali, nebo abychom se nějak eh, Eh, abychom nějak poukazovali na naše eh, slabosti a aby, aby nás vedlo k nějakému flagelanství. Ale jde o to, abychom dosáhli takových opatření, která budou zlepšovat situaci. Ještě bych chtěl zdůraznit, že veškeré otázky, které jste zmínili, samozřejmě budou součástí eh, toho přeskumu, který bude vést paní Ashton jako vysoká představitelka. v rámci svého mandátu. Jedná se tedy o celkový přeskum politiky lidských práv. Já bohužel vám ještě teď nemůžu dát jasné závěry, protože celá věc ještě připravuje. Tato diskuze se teprve povede a budete mít příležitost se o tom dozvědět víc. Návrhy, které se předložit Komise pro budoucí finanční perspektivy, se budou jasně zaměřovat na rozměr lidských práv a jejich zachovávání. Rada i členské státy Evropský parlament by chtěl vybídnout k tomu, aby eh, se mm, tímto zabývali a aby, aby řekli, zda je dostatečně tedy kladen důraz na eh, tuto tématiku lidských práv při daném přeskupu. A já za komu si mohu říct jen to, samozřejmě já teď nemohu odpovědět za mm, Evropskou službu pro vnější činnost, ale to je vše, co mohu říct tedy za Evropskou komisi právě v tuto chvíli. Děkuji, paní předsedkyně. Ich äh, danke Ihnen für die Aus Já vám děkuji za vaše slova. Děkuji vám za vaše slova. A když eh, dovolíte, byste vlastně správně řekl, že my v parlamentu skutečně dychtivě čekáme na eh, tu revizi v oblasti lidských práv. To znamená, eh, přeskum veškerých právních instrumentů, které máme eh, v Evropské unii dispozici. Na to opravdu čekáme. Je to důležitý úkol. Eh, vítáme, že paní Barnkoštnová eh, si to sama dala za úkol. A my samozřejmě jako parlament rádi a intenzivně budeme chtít přispět k této debatě. Já bych eh, chtěla odpovědět na jednu věc. Já nevím, jestli tady třeba eh, to nebylo v překladu. Tady zaznělo velice tvrdé slovo a sice, že je třeba být také sebekritičtí, eh, kritičtí vůči naší vlastní principiálnosti při používání klauzulí lidských práv. Eh, nevím, eh, jestli prostě takové to eh, sebemrskačství, jestli to k něčemu vede nebo ne. Já tedy nevím, jestli to zaznělo až takto. Já bych chtěl říct, že pokud se budeme velice sebekriticky zabývat tím, jaké chyby děláme v případě boje proti terorismu, eh, tak eh, vlastně otázka je, jak eh, důvěryhodní potom budeme. Možná, že tak to bylo myšleno. Nyní paní de Kaiser. Merci, madame. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem se nebyla přítomna při první části schůze, takže je možné, že to, co uvedu, už zde bylo řešeno ale eh, já vám věřím, že byste mě na to upozornili. Chtěla bych se vrátit k tomu, co je jakousi filozofií, která se stále více objevuje v našich diskuzích o podměnosti v lidských právech. A to na základě eh, dohody o volném obchodu, jak se hovořilo tedy o těch možnostech, které jsou, zatímco lze postavit stranu a co ne na úrovni parlamentu s novými kompetencemi, které jsme získali díky Lisabonské smlouvě v oblasti mezinárodního obchodu, my máme tedy pravomoc spolurozhodovat a otázka lidských práv je možná eh, viděna v té poloze, zda podepíšeme či nepodepíšeme dohodu, protože eh, daná země má historii v oblasti lidských práv, která je diskutabilní, a zda prostřednictví těchto dohod, například obchodních dohod, můžeme tu zemi vést k tomu, aby se proměnila tak hluboce. Zda to tedy můžeme využít jako způsob pro proměnu dané země a eventuálně, pokud ta země se bude tedy měnit. Zda budeme mít eh, příležitost eh, nebo sílu eh, díky této smlouvě tedy ovlivňovat vývoj této země. Na to je třeba myslet od samého prvopočátku příprav dané dohody. A následně, když se podepíše tato dohoda, tak je nadále zapotřebí monitorovat situaci a tak dále. Ještě jsme se tedy příliš nevzdálili tedy od té vize, že se snažíme něco změnit tímto způsobem ale eh, my už tak dlouho diskutujeme o Kolumbii například. Známe tedy ty, ty, ty smutné eh, záznamy o eh, vraždách odborářů. Víme, že došlo k různým infiltracím nežádoucích osob na, na vysoká místa a, a tak dále. Takže víme, co všechno se v Kolumbii děje. A teď tu jsou věci, které by se daly učinit a prostřednictvím této dohody, eh, která ještě není tedy dopsána, není hotova, bychom mohli vykonávat určitý, eh, určitou pravomoc. Bohužel dochází stále ještě k problémům v Kolumbii ohledně eh, odborářů, ohledně odškodňování obětí, protože ty oběti eh, trpí eh, jakousi eh, kolektivním obvinováním. Je tedy zapotřebí, aby došlo ke změnám na právní stránce daného státu. Ale je zapotřebí přemýšlet o tom, co už bylo tedy přislíbeno, co tedy má být ohlasováno a co má být realizováno. A teď přemýšlíme, Eh, zda tedy můžeme dát náš souhlas eh, k této dohodě, jenže musíme přemýšlet o tom, zda Kolumbie se nevrátí k tomu, co tam bylo eh, dříve. Zda tedy je tu možnost takového monitoringu a zda můžeme i následně ovlivňovat nějak situaci. A právě proto my vedeme také dialog s komisí. A pokaždé, když se hovoří o Kolumbii, tak se ptáme, podepíšeme, co uděláme je zapotřebí, abychom, eh, abychom registrovali určitý pokrok a abychom šli etapu po etapě. Sledovali jsme celý tento vývoj v našem parlamentu. A na základě Lisabonské smlouvy tedy Evropský parlament má nové pravomoci a možná bychom mohli tedy po, používat tuto páku na e, transformaci, která by mohla změnit jak tedy lidská, tak politická, sociální práva a tak dále. Tím by se nám mohla otevřít nová perspektiva. Zatím to jen mm, zkoušíme, hledáme možné způsoby. Ale možná bychom se právě už v těch e, vypracovávání nebo přípravách dohod měli na to zaměřit. Aby tento aspekt podmíněnosti byl mnohem operativnější, než byl doposud. Protože často takto zůstávali mrtvou literou. Thank you, uh, Madame de Kaiser. Now... Pani de Kaiser, a nyní tu mám dlouhý řečnický seznam kolegů z Evropského parlamentu. E, my bychom ale také rádi si vyměňovali názory s vámi z národních parlamentů. Byla zde otázka od paní De Kaiser na komisi a já předám také komisi slovo, ale ráda bych e, vás povídla, protože pro mě by bylo velice zajímavé slyšet od vás, zda na národní úrovni máte dohody například s Kolumbií, nebo jak, se, jak řešíte takovéto případy. A nyní tu byla konkrétní otázka ohledně monitorovacího systému v případě doložek eh, eh, o lidských právech, které jsou tedy přijaty. A konkrétně se tedy jedná teď o tu, o tu kolumbijskou, eh, kolumbijskou nebo dohodu s Kolumbií. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vrátím se ještě k tomu, o čem jste hovořila, ohledně toho uznávání chyb, o kterém jste se zmiňovala. Někdy nám to působí trochu eh, potíže a souhlasím plně s tou linií, kterou vy jste tady zmínila. Co se týče otázky paní Dekajzer, Myslím, že velice dobře popsala to, co může být eh, takovýmto nástrojem. Jedná se o obchodní dohodu, která ale může odrážet i eh, tento nástroj eh, strukturální podpory zaměřená určitá odvětví, kde může jít o uvolňování určitých částek, určitých částek, tedy jedná se o, o pomoc rozpočtovou. Je třeba si udělat takovou prvotní představu o situaci, která může být také velice temná. A je třeba v této temné, černočerné situaci se zaměřit na to, jaké nástroje můžeme použít k tomu, aby se situace zlepšila. Pan komisař o tom také hovořil. Bohužel to nejsou věci, které by se daly změnit ze dne na den v určité zemi. Nej, není ani možné říct, pokud neuděláte to či ono, tak my uděláme zase něco jiného, že je zapotřebí změnit teda něco okamžitě, protože jinak eh, na vás uvalíme sankce. Protože vždy se jedná o určitý vývoj, který potřebuje čas. Jeden z nástrojů, které jako komise můžeme využívat, je spolupracovat s občanskou společností, protože si myslíme, že právě prostřednictvím tohoto vnitřního tlaku v národním prostředí, může dojít k tomu, že ta, ta změna proběhne rychleji a silněji. Omlouvám se, ale neznám konkrétně dohodu s Kolumbií. Eh, ten příklad, který jste nám vysvětlila, mm, mohu říci, že, že jste o něm poskytla více informací, než bych mohla já, paní de Kaiser. Co se týče mechanismu zaměřená dohled nebo monitorování situace, to je věc, kterou jako komise zajišťujeme tak, že každá z delegací eh, se zabývá periodicky vypracováním zprávy o lidských eh, právech v jednotlivých státech. Zda je tam tedy vývoj pozitivní či negativní v jednotlivých státech. Takovýto mechanismus tedy existuje. Můžeme se zabývat různými parametry a diskutovat o nich. jakými sektory se například mají zabývat nebo jaké úmluvy je třeba podepisovat. Důležité je, abychom přemýšleli, jaký tlak, který můžeme používat k tomu, abychom mohli vést dialog a pokročit dál. Thank you. And now Madam Keller. Děkuji, nyní paní Keller. Thank you. Um, I mean, we all agree that human rights... Děkuji. Zcela jistě se shodneme všichni, že lidská práva jsou důležitá a nikoli pouze v jiných zemích, ale i v politikách Evropské unie a v našich členských zemích. Ale myslím, že trochu postrádáme dobré kvalitní nástroje k monitorování a k vymáhání tohoto ideálu lidských práv, který všichni sdílíme. Jedním z takových důležitých prvků podle mého názoru by mohlo být posuzování, takové posuzení dopadů v oblasti lidských práv, což už v některých případech bylo provedeno. Například eh, se to týkalo dohod o rybolovu, dohod, eh, nebo pardon, mohlo by to být dobré třeba v oblasti dohodách o volném obchodu nebo rybolovných dohodách v oblasti zemědělství, protože velice často vlastně nevidíme, jaký dopad eh, budou mít třeba tyto dohody na rozvojové země. Lidská práva eh, nebo můžeme zjišťovat, jakou budou mít eh, ty dohody dopad na lidská práva v jednotlivých zemích. Navíc bychom se třeba dozvěděli ještě podrobnější informace o těchto dohodách. Třeba možná bychom zjistili, že třeba ty dohody nepomáhají těm nejchudším lidem, těm pracujícím. Další nástroj, který by podle mého názoru pomohl, by byl určitý odvolací mechanismus, třeba nějaký ombudsman, kam by mohli lidé zasílat stížnosti, pokud se domnívají, že politika Evropské unie nějakým způsobem mm, porušuje lidská práva. V současném době takový systém není, jsou zde vlastně určité třeba nevládní organizace, prostřednictvím nich eh, se mohou podávat stížnosti, ale vlastně zatím takový žádný eh, systém zde není. Dále je nutné vypracovat mechanismy k tomu, aby byly politiky rozvoje lépe koordinovány, protože mnoho těch případů, kdy vlastně jsme nepřikročili k žádné akci, to bylo kvůli tomu, že zde nebyla společná koordinace, například v případě těch dohod o rybolovu. To znamená, ta politika rozvoje není mm, dostatečně propojena. Je důležité zde připravit určité dobré mechanismy a to nikoli pouze na úrovni komise nebo členských států, ale myslím si, že i je to věc, na které by měl pracovat parlament nebo národní parlamenty. Možná my, co by národní parlamenty, bychom mohli třeba připro, připravit určité usnesení, ale mohli bychom i učinit nějaký krok sami. Například vypracováváme určité zprávy o rozvojové politice. Máme například také stálého zpravodaje pro rozvojovou politiku. Zcela jistě ještě možnost eh, mm, celá řada dalších věcí, které je možné učinit. Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom se podívali ještě podrobněji na to, jaké existují konkrétní mechanismy v Evropském parlamentu, v národních parlamentech, jak můžeme vymáhat eh, eh, ta lidská práva a měli bychom pokročit do praxe, nikoli pouze o tom mluvit. Všichni se shodneme na tom, že lidská práva jsou důležitá, ale otázkou je, jak je vymáhat, jak vymáhat jejich dodržování. You? I look around, do I see more contributions to the debate? If not, I also would not... Děkuji, ještě se rozlíším, zda se někdo chce přihlásit do debaty, ale nechci nikoho nutit. Domnívám se, že jsme zřejmě už řekli vše k těm nejdůležitějším bodům. Já sama jsem se dnes dozvěděla mnoho zajímavého a jak řekl již komisař, Evropský parlament velice podrobně analyzuje tento systém podmíněnosti až také budeme mm, ještě zapojeni do ehm, podrobné debaty, která se týká těchto nástrojů pro ehm, rozvoj. Jsem velice ráda za všechny příklady, které se zazněly. A výbor pro rozvoj také provede určité hodnocení této dnešní schůze. Uvidíme, zda by bylo možné ještě pokračovat v takovém formátu. Bylo to vlastně poprvé. Ehm, bohužel zde nebyl zástupce polského parlamentu, protože je krátce po volbách. Nicméně domnívám se, že dnešní odpoledne bylo velice užitečné. Doufám, že i pro vás samotné e, to bylo užitečné. Eh, také vám přeji hezký zbytek pobytu v Bruselu a šťastný návrat domů.